Okay. Okay. Um, I'll... Zahájíme tedy zasedání. Podařilo se nám dosáhnout patřičného počtu poslanců, abychom měli většinu, mohli hovořit a diskutovat. Především tu máme tedy návrh pořadu jednání. Paní se žádala o to, abychom eh, změnili pořadí hlasování s prvními body. Takže můžeme hned přejít před hlasováním, přejít ke sdělení předsedkyně a můžeme jít k bodu 3, protože to má sdělení skončila. Bodem číslo 3 je Evropský semestr korece hospodářské politiky, roční analýza růstu 2014. Filip Bakr má slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji také kolegům za velice dobrou spolupráci. Víme, že někdy se jedná o poměrně sporné téma. V některých prvcích my jsme zvažovali pozměňovací návrhy, diskutovali jsme o nich doširoka a přišli jsme k, s velice dobrými kompromisy také. Takže tato zpráva nyní reflektuje skutečnost, že členské státy samozřejmě, že v rámci roční analýzy růstu se musí řídit eh, tím eh, rámcem pro ekonomické řízení. A my jsme kladli veliký důraz na pokračování strukturálních reform v tomto textu. Také jsme diskutovali o tom, jak eh, podporovat eh, prorůstovou, prorůstové prostředí především pro malé a střední podniky. A také jsme se zabývali bankovní unii, finalizací Evropské měnové unie. To je všechno věc, která by nám měla ležet na srdci a měla by být naší velkou prioritou. Taky jsme se zabývali poslední eh, kapitolou a to je eh, demokratická zodpovědnost eh, evropského semestru a tam jsme se také shodli, že zapotřebí ještě mnohem vykonat. Také máme několik odstavců, které věnujeme tomuto e, tématu. Takže já jsem spokojen s velice konstruktivní spolupráci a dobrým vyváženým výsledkem, kterého se nám podařilo dosáhnout. A doufám, že se nám podaří dosáhnout volné většiny také při závěrečném hlasování. Děkuji vám. Za stínové zpravodaj Pablo Zelba. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chci poblahopřát zpravodaji práci, kterou odvedl na této zprávě, protože na začátku to vypadalo poměrně e, obtížně. E, tato zpráva nicméně e, by šla poměrně hladce. Bylo dosaženo, myslím, vyváženého znění, které splňuje naše původní požadavky, které vyjádřily téměř všechny tedy politické skupiny. Chtěl bych potrhnout několik významných pozitivních věcí, protože bereme na vědomí výsledku, který eh, bylo dosaženo, výsledků, kterých bylo dosaženo tedy na národní úrovni, čeho se podařilo dosáhnout pro fiskální konsolidaci. Významného pokroku na evropské úrovni bylo dosaženo směrem k eh, bankovní unii, ohledně ECB a podobně. Já v podstatě eh, jsem k tomu nepřispěl zase tak velkou měrou. Ten původní text od zpravodaje už totiž eh, obsahoval myšlenky, které já jsem považoval za významné. A to, co jsem se pokoušel potom eh, navrhovat, bylo jen dalším zdůrazněním základních eh, prvků pro malé a střední podniky a pro obnovení ekonomického růstu. Tyto malé střední podniky trpí eh, v eurozóně, zejména eh, mají potíže eh, s přístupem k úvěrům. Evropská investiční banka, Evropská centrální banka potřebují umožnit malým a středním podnikům přístup k úvěrům. A to by mělo platit tedy pro podniky ze zemí, které patří k eurozóně. Rád bych tedy ještě jednou poblahopřál panu zpravodaji a stínovým zpravodajům. Myslím, že ten výsledek je opravdu velmi dobrý. Děkuji vám. Nemáme nikoho dalšího za socialisty, ale Dirk Epping, prosím, má slovo. Okay, I speak on behalf of... Já budu mluvit jménem ECR. Um, ehm, nikdo jiný tady není, kromě vás tady. já budu zpravodaj. Já jsem tak daleko od vás, takže já se nasadím brýle, abych vás viděl. Paní předsedkyně, chci poděkovat panu Debaker za konstruktivní práci na této zprávě. Pan Debaker projevil, eh, že je dobrý eh, zpravodaj, že eh, dosáhl co největšího množství kompromisů, přesto zachoval integritu té zprávy. Když je často pro moji frakci obtížné tento typ zpráv související s evropským semestrem podporovat, podpořit, ale uh, Chci říct, že je tam celá řada dobrých prohlášení, indikací, včetně letošní rok. Jsem rád, že zpravodaj si uvědomuje význam mm, pokračování fiskální koordice a strukturálních reform. Já souhlasím se zpravodajem, že je nutné posílit konkurenceschopnost nejenom pomocí snižování nákladů, které musí být v souladu s produktivitou. Jsem rád, že tam je kompromis, který vyžaduje zjednodušení daňových systémů, snížení daní, eh, modernizace zdravotních systémů. Eh, příliš ale neoc, příliš, eh, abych nechválil zpravodaje příliš, tak z hlediska naší frakce jsou tam stále určité rezervy. Jak jsem indikoval ve svých pozměňovacích návrzích, nemyslím, že tato zpráva Eh, která je součástí Evropského mechanismu dohledu, je vhodné místo, jak vyjadřovat všechna naše přání a udělat z toho takový vánoční stromeček. Co se týče dokončení EMU, tak to není ani součást Evropského semestru ekonomické rozpočtové koordinace eh, ani eh, snaha zvýšit, zvýšovat konkurenceschopnost. Dále nesouhlasím s nástrojem konvergenci a eh, konkurenceschopnost. Toto je snaha vytvářet další fiskální kapacitu v EMU s vlastním rozpočtem, aby se eh, eurozóna stala ekonomikou transferů. Já se těším na využití potenciálu toho dalších zlepšení v budoucích zprávách. Děkuji. Máme tedy čas do 9.40, takže pokud někdo nás chce pobavit, tak prosím, máte slovo. Filip. Ehm, především já eh, bych chtěl říci, že jsem překvapen, že Filip se omluvil, protože je v Aténách eh, s skupinou pro trojku, kde ještě více mě překvapuje, že musím mm, že tady mám požadavek od pana Strejčka Illusion 29, což bylo mm, letadlo na bombardování Německa během studené války. Já jsem překvapen, že toto budeme projednávat s Filipem, až se vrátí. Kromě toho také je velice potěšen dobrými vztahy a dobrými pracovními metodami s stínovým zpravodajem Filipem Debakerem. Ten kompromis, který byl dosažen, je akceptovatelný pro nás. Ehm, vítáme a přináší to pozitivní input do evropského semestru 2014. Velice oceňujeme zaměření na cíle Evropy 2020 i potřebu korigovat eh, nadměrné makroekonomické nerovnováhy, včetně soukromých dluhů. I Mm, potřebu řešit eh, přebytky běžných účtů. Jsme mm, spokojeni s některými důležitými signály, které jsou obsaženy v těchto kompromisech, jako je trvání na potřebě zachovat komunitární metodu a požadavky adresované komisi, aby postupovala k hodnocení ex post své účasti v trojce. Chci dodat samozřejmě eh, dokončení EMU, bankovní unie a další kroky tímto směrem, to je samozřejmě důležité jako součást evropského, v rámci evropského semestru. Takže nevidím žádné rozpory, které, o kterých hovořil kolega Epping. Děkuji. Dobře. Ehm, bylo řečeno, že máte, se sem dostane do pěti minut, takže eh, no, do deseti minut, takže vzhledem k tomu, že další stínoví zpravodajové už, se ne, už tady nejsou, tak jsem rád, že Ivo Strejček indikoval, že mi pomůže tuto eh, dobu zaplnit. Eh, dobrý den, paní předsedkyně. Velice stručně krátké vysvětlení Nikdy bych nevěřil, že eh, česko-anglická kniha o Ilyushinu se stane součástí diskusí o evropském semestru. Na druhou stranu musím přiznat, že jako člověk, který přežil část svého života na druhé straně železné opony, tak musím říct, že Iljušin nikdy v Německo nebombardoval. A e, to je jedna věc. Druhá, což je e, e, jaksi taková humorná věc k tomu Iliušinu. Já jsem vždy překvapen, že Filip Lambert je takový jestřáb uvnitř zelených, tak pro, pro militantní. Studuje knihy o válečných um, bitevních letadlech. Děkuji vám. To je velmi překvapivé. Já jsem byla na návštěvě v svém volebním okrsku a tam jsem našla farmu, tam byla stodola a ta byla plná unikátních tanků z první světové války britských takže to bylo velmi zajímavé. Jeden z nich byl vyroben um, Renault, Ren, vyráběl Renault, byl, byl velmi malý. Pak tam byly nějaké německé tanky, ty zase byly velice velké. A e, jsou to tedy důležité relikvie. No, dobře. Musíme tedy mluvit do té doby, než přijde Ani. Takže historie tanků z první světové války asi není to nejlepší téma. Já jsem mm, podala nějaké pozměňovací návrhy a budu pomalu o nich mluvit. E, takže za prvé, jako všichni ostatní, já vítám mm, cíle tohoto nařízení, což má zajistit kvalitní monitoring statistických dat input do mm, postupu ekonomické, ekonomické nerovnováhy. Vítám začlenění memoranda porozumění o spolupráci mezi SS a e SCB, e, dialog a návštěvy Evropského parlamentu, národních parlamentů, Mé návrhy chtějí posílit roli parlamentu v tomto postupu, především návrh 57 eh, říká, že eh, zprávy nebo mm, návštěvy komise, které s tímto souvisí, budou předány parlamentu. Pozměňovací návrh 74 umožňuje parlamentu, aby nabídl českému státu, který je vyšetřován v souvislosti s poskytováním data možností participovat výměně, výměně názoru s relevantními výbory Evropského parlamentu. Druhý bod, který eh, jsem eh, zvážila v pozměňovacím návrhu 45, je eh, zlepšování postupů a mm, prosazování nejlepší praxe Musíme to zjednodušit, aby se neduplikovaly eh, naše práce a nevznikly paralelní data. Ehm, poslední bod v návrhu 89 má zajistit, aby odstavec 4 článku 127 smluv je dodržen a ECP je konzultována v případě přijímání delegovaných pravomocí, přenesených pravomocí. To je nutné tedy zdůraznit. Takže to jsem tam dala jako připomínku. Jsem tedy velmi ráda, že ani dorazila a má slovo teď. Děkuji. Sharon, omlouvám se za své spoždění. Uvízli jsme v zácpě. My jsme tu vedli zajímavé diskuze o různých věcech v době vaší nepřítomnosti. Ano, jistě. Takže chci poděkovat eh, také Filipovi za zprávu a celkově za konstruktivní spolupráci. Již jsme se těšili v průběhu celého eh, vyjednávání. A uvedla bych dva body. Myslím, že výsledná zpráva je vyvážená. Že dobře odráží pozici Evropského parlamentu v této klíčové době několik měsíců před volbami. A pro nás, skupinu socialistů a demokratů, byly důležité dva momenty. A myslím, že se nám podařilo je ošetřit dost dobře. První se týká hospodář, mixu hospodářských politik a druhý je ten pilíř demokratické legitimity, demokratické zprávy. Pokud jde o hospodářskou politiku, myslím, že se podařilo za parlament jasně sdělit, že potřebujeme fiskální konsolidaci, která je zároveň příznivá pro růst. A to by mělo být doporučení komise pro jednotlivé země, včetně tzv. programových zemí, to znamená zemí podrobených um, úsporným programům, konvergenci, konvergenční pokyny na základě usnesení Evropského parlamentu, jim se mají řešit hospodářské nerovnováhy nejenom prostřednictvím, nejenom tedy ze strany deficitních, ale i ze strany e, přebytkových zemí, tak, abychom nadále zůstali angažováni v plnění cílu 2020. E, Nesmí to být jen záležitost snižování nákladu, ale také prosazování strukturálních reform a investic, s tím, abychom eh, konzistentněji zasahovali proti daňovým únikům a podvodům. Za tímto účelem jsme přijali relevantní usnesení. Domníváme se, že je důležité, aby se to do zprávy promítlo a tak tomu také je. A konečně odkaz na specifické reformy v oblasti vzdělávání, inovací, společného trhu a také se hovoří o potřebě nadále pomáhat při financování malých a středních podniků. Pokud jde o e, základní hospodářskou zprávu, tak e, chceme demokratickou zodpovědnost a silnější legitimitu přijímaných rozhodnutí včetně silnějšího zapojení Evropského parlamentu a také odkaz eh, týkající se metody vůči těm programovým zemím, abychom tu strávící metodu nahradili evropskou demokratickou strukturou s plnou demokratickou odpovědností. Celkově se domnívám, že výsledná zpráva výsledné zprávě se podařilo dosáhnout rovnováhy. Děkuji Filipu Debakrovi za spolupráci, děkuji i všem stínovým zpravodajům. Děkuji, Sharon. Díky. A zdá se, že se nám hlásí Thomas Mann. Děkuji také, já jsem se chtěl um, chtěl připojit k velkému poděkávání pro pana Filipa Debakera. Um, pak to souvisí ještě s něčím, co se týká zelených. Uh, Eh, pokud eh, podal pozměňovací návrh 13 a tam říká, že se obává, že před evropskými eh, volbami nebude uh, dostatečné cíle a orientace, především co se týče rytmu a popularismu, který musíme brzdit. Také se domnívá, že to není dostatečné. Já o tom ale pochybuji. Myslím, že ta zpráva je dobrá. Myslím, že stínoví zpravodaji skutečně odvedli dobrou práci. Já jsem pevně přesvědčen, že to je, bude dobrý signál, protože můžeme konstatovat priority pro malé střední podniky, které pro nás vždy byly důležité. Nebo říci, že členské státy E, při všech rozdílech musí dosáhnout toho, aby proběhla rozpočtová opatření a skutečně byly zaváděny reformy, ať jsou jakkoliv obtížné. V tomto základě je důležité, důležité, abychom měli instituce, které mohou fungovat. Evropskou centrální banku, Evropskou investiční banku. Já souhlasím s, s mm, společnými kompromisy. Myslím, že máme dobrou orientaci a že to pomáhá i dál. Můžeme říci, že, jsme, že máme mnoho společného, no vzniklo mnoho společného, což vzniklo z původně rozdílných pozic, což je důležité. Protože to se musí projevit ve volebním boji, že můžeme dosáhnout těch společných cílů. Myslím, že to nebude tak špatné. A nebojím se toho, těch, co čekají eh, venku a chtějí eh, útočit na parlament. Tomu můžeme všichni společně zabránit. Děkuji. Venem, naznačil jste, že chcete ještě jednou slovo a čas k tomu máme. Hm. Velice stručně, milý Tomasi. Mm, ta, eh, my to všichni sdílíme, ale ten pozměňovací návrh 13 Filipa se netýká na společně vykonanou práci, ale na roční zprávu o růstu komise, která je jednostraná. Všechny argumenty, které si prezentoval, jsou hezké pozměňovací návrhy kolegů, to sdílím, ale o to nejde i v pozměňovacím návrhu 13. Takže ehm, zůstaňme u textu těch pozměňovacích návrhů a ta dobrá eh, přání, které si můžeme ehm, si tedy můžeme navzájem vyměnit mezi sebou. Ano, dobrá. Volby se nám blíží. Já se vrátím zpátky k panu zpravodajovi. Dávám vám slovo Filipe. Chci ještě jednou vyjádřit díky všem stínovým zpravodajům. Byla to samozřejmě komplikovaná záležitost, nebylo to snadné v minulosti. Když se podíváte na počet pozměňovacích návrhů. Vidíte, že původní pozice byly diametrálně odlišné, ale nakonec jsme dosáhli zprávy, která je nejen vyvážená, ale také dost silná. Myslím, že tam není žádný kompromis, eh, pokud jde o jasnost této zprávy. A to zvlášť pokud jde o fiskální konsolidaci, která je příznivá pro růst, strukturální reformy, to mě nesmírně těší. Myslím, že to, eh, za to se musí státy opravdu postavit, vzít si to za své, musí vést diskuzi se svými občany ohledně toho, jak trhy práce a penzijní eh, reforma má být eh, implementována tak, aby to posílilo konkurenceschopnost, kterou všichni potřebujeme. Takže děkuji všem stínovým zpravodajům a myslím, že se můžeme těšit na pozitivní hlasování. Děkuji. Máme hlasovat 30. ledna, což je snad nyní, dnes a dostane se to v únoru potom na plenární zasedání. A teď samozřejmě jsme ještě pořád trošku v předstihu a můžeme přejít k eh, bodu 4, což je společný systém daně z přidané hodnoty, kde naším navrhovatelem je Ivo Strejček, a myslím, že i v tomto případě máme zvažovat pozměňovací návrhy. Takže Ivo, prosím, máte slovo. Znovu i v tomto případě Mohl bych samozřejmě pokračovat, ale teď aniž bych o tom dál hovořil, o válečných letadlech a tak dále, ale o to se posunu, eh, posunu se od toho k něčemu pozitivnějšímu. A to je zpráva, kterou jsem vypracoval své spolupráci se stínovými zpravodaji. První věta, kterou je třeba říci, je, jak si cením té plodné spolupráce. Co se mě týče, mohu říci, že máme dobrý výsledek, který teď je před námi na stole. V duchu spolupráce se tedy, jsme se shodli na jednom kompromisním návrhu a jednom ústním pozměňovacím návrhu a já za to všem stínovým zpravodajům děkuji. Myslím, že máme dost času. Mohu tedy pohovořit eh, trošku eh, více ze široka a předtím, než budeme hlasovat, tak chci zdůraznit některé silné stránky této zprávy. Přičemž jsou minimálně dva. Jako první chci uvést eh, něco, co vzešlo z Evropské komise, to znamená, že ona eh, komise řekla, že když bude tento návrh přijat a když bude zaveden, může to přinést až 50 miliard eur úspor. Tedy na straně úspor na snížení eh, administrativních, byrokratických eh, nákladů i těch podnikatelských. Za druhé, a myslím, že na tom se shodnu s dalšími u tohoto stolu. Jedná se o návrh, který může pomoci eh, při přeshraničním obchodu, tak aby byl hladší, může prohloubit hospodářskou spolupráci. A kdokoliv z vás měl co dočinění s DPH v přeshraničních službách či obchodech, dobře ví, že skutečně eh, zjednodušení není nikdy dost. Děkuji vám ještě jednou za spolupráci. Uh, now for the EPP. Děkuji za EPP, paní Sajer. Já bych ráda poděkovala našemu zpravodaji, který vykonal velice dobrou práci na tomto tématu, jak uvedl cílem celého tématu bylo dále snižovat zátěž na podnicích a zlepšit fungování vnitřního trhu. Snažíme se o to, aby DPH byla eh, řízena co možná nejkonzistentnějšími standardy. Když se podívám na hlasovací seznam, tak kromě jednoho pozměňovacího návrhu, to je ten poslední, můj vlastní, číslo 10, je tam e, e, na tomto místě zpravodaj rozděluji můj pozměňovací návrh a, a mým cílem není, aby DPH měla stejnou sazbu všude. Možná, že jste se toho trochu obával, ale šlo o to, aby ty požadavky na informace byly co možná nejlépe harmonizovány protože bude pro podniky snadnější, když budou vědět, že tato informace eh, nebo tento požadavek na informaci bude znamenat to tež. Takže je to v úvodním eh, ustanovení, to není to tak, tak strašné. Takže na to jsem ještě chtěla upozornit. Nicméně vám děkuji za dobrou eh, spolupráci a ještě nás čeká další práce v budoucnosti na tom, aby požadavky požadavky na informace o DPH a další aspekty byly samozřejmě možná nejkonzistentnější. Děkuji. Děkuji. Ještě někdo se hlásí? Nevidím zde řečníka za SAD, není tu stínový zpravodaj. Hlásí se někdo jiný? Možná Ani, přejete si promluvit k DPH? Ne. Z ALDE nikdo? Ne. Svene. Sven zmizel. He filled in Philippe and, and has, has um... Nemusíme tedy se vracet znovu k těm bojovým letadlům či tankům. Ale Ivo, Do you wish to take the... přejete si ještě na závěr promluvit? Já se omlouvám. Jenom bych rád ujistil paní S, že měla úplně pravdu. Moje obvyklá obava je ta, že se snažím předejít jakékoliv harmonizaci, jakékoliv daňové sazby. Takže to byl ten důvod, proč jsem žádal o oddělené hlasování a já vám děkuji za toto vysvětlení. Já ho absolutně respektuji a podle mého názoru, prosím, berte to jako způsob, jak eh, vyjasnit naše vzájemná stanoviska. Děkuji vám ještě jednou mnohokrát. A můžeme mít více času na kávu. Já si myslím, že to je správné, protože hlasovat se má od 9.50 a je teprve 9.40. A bude se hlasovat i o tomto tématu, takže nyní máme desetiminutovou pauzu. Možná se vám podaří ještě něco vyjednat ohledně toho pozměňovacího návrhu. Můžete to uh, zkusit. A hlasovat se bude v 9.50.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

relativement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

Okay. If you, if you could take your seat. Takže prosím, posaďte se. jsme trošičku naléhavou věc na poslední chvíli, ke které se za chviličku dostanu. Nejprve oznámení předsedy, což je aktuální informace o trialogu a další. Za eh, eh, první trialog o zveřejňování informací proběhl včera 29. ledna. My jsme projednávali přílohu dohledové pravomoci ISAF a kompetentních orgánů. Bylo to obecné, protože eh, obecný přístup byl eh, dosažen v radě už dávno a nyní budou eh, hledat mandát pro jednání v dalším dialogu, což bude 18. února. Další oznámení to je mm, malé korigen, návrh korigenda e, směrnice MIFID, která byla distribuována 29.1. připravena ředitelstvím pro legislativní akty. Korigentum má opravit odkaz v článku 10a. MIFID 1 nebo 2? MIFID 1 tedy v souhladu e, s článkem 116 jednacího řádu v pokud nebudou námitky ve výboru, tak korigendum bude předloženo v parlamentu. Bude to oznámeno v Štrasburské plenárce, v první plenárce v únoru. Požadavek přišel z politických, pokud ne, je tedy požadavek minimálně 40 členů, aby se hlasovalo o tom korigendu. Je to jenom změna odkazů v číslech odstavců 10b4, takže to není změna v žádné politice nebo v podstatě. Třetí trialog o SM proběhl včera. Mluvili jsme o rozhodnutí soudního dvora o případu short selling. Eh, nevládní dohoda, složení eh, rady, jmenování členů, odpovědnost, priority, prioritní požadavky a mandát technické práce byl eh, udělen. První, další trialog bude ve středu ve Štrasburku a mm, je dosahováno pokroku, ovšem ještě máme před sebou dlouhou cestu. Měla jsem změnit pořadí eh, hlasování, takže první bude DPH. Bod 6 tedy, což je společný systém není z přidaného standardného přiznání, standardizovaného přiznání. Máte hlasovací karty, já svoji nemám, nechala jsem i ve výboru. Takže testujeme. Ještě tři tlačítka. Máme 39, 7, 40, 40 bylo stisknuto. Dobře. Takže budeme hlasovat ke zprávě, mm, zprávou pana Strejčka. Pozměňovací návrh číslo 4. Kdo je pro? 4 a 5 dohromady, kde pro? Proti. že zamítnuto. Návrh 11 pro, proti, drželi zamítnuto 12 pro, proti, drželi přijato 13 pro, proti, přijato. 6 pro, proti, přijato. 1 pro, proti, přijato. Kompromis A, kdo je pro, proti, přijato. 9, návrh 9, ústní, zpravodaje, kdo je pro, proti, přijato. Návrh 3 pro, proti, měli přijato. 10 po částech. První část pro, proti, měli přijato. Druhá část pro, proti, měli přijato. Budeme hlasovat o textu, pozměněném textu elektronicky. Hlasovali všichni. Ještě jedno tlačítko. Končím hlasování. Takže 39 pro, nikdo není proti, jeden se zdržel. Takže zpráva o legislativní rezoluci. Otevírám hlasování. Čím hlasování? 39, 0 a 1 se zdržel. Děkuji. Eh, prosím, poslouchejte, máme tady drobnou konflikt kompetencí mezi jednotlivými výbory. Bylo to velmi tvrdá bitva mezi tímto výborem a výborem pro zaměstnanost, jak tedy k tomuto přistupovat. Nakonec bylo dohodnuto, že budou dvě zprávy. Vždy máme problémy, že se šlapeme na paty a mně to bylo řečeno teprve přednedávnem, že předseda výboru pro zaměstnanost nás informoval včas, před dvěma dny, že tam byly dva problémy. Za prvé, návrh 19a byl v kompetenci výboru pro zaměstnanost, což já věřím, že je pravda. Mm, mohla jsem to tedy vyloučit, ale že socialisté jsou připraveni stahnout 19a, eh, ne? ne odstavec, a po, pardon, pozměňovací návrh 180. Budete to stahovat, nebo to mám prohlásit za nepřijatelné? Zatímco o tom budete přemýšlet, pak mám, máme ještě problém s kompromisem S, kde vyžadujeme věci, které jsou též v kompetenci výboru pro zaměstnanost. Vím, že jak si zasahují do našich pravomocí, já to chci zmínit plénu, ale proto navrhuji v kompromisu S, abychom to změnili, tu formulaci, kterou jsem si napsala. Já jsem měla lepší formulaci. Kde to oznámení? To je na začátku. Moment, já jenom hledám, co jsem si napsala před chvilkou, což zmizelo v hromadě papírů tady. Když jsem dělala oznámení předsedy. Už to mám, ne, tady, jo. Ani? Sharon ehm, protože jsme tedy eh, o té požadavku výboru zaměstnanost slyšeli před pěti minutami a neměli jsme často řádně tedy projednat, takže náš návrh je, abychom hlasovali o návrhu 180 a pak tedy uvažovali, zda bychom to měli stáhnout před hlasováním v plénu. Co se týče modifikací, kompromis S, dodat tedy ten odkaz na makroekonomický dopad reform mm, trhu práce, to je možné akceptovat. Ale co se týče 108, ne, bychom měli hlasovat. Pak uvažovat o tom, zda to později stáhnout před hlasováním v plénu. To já si nepřeju. V tom případě to bude mm, nepři, eh, nepřípustné a nebudeme hlasovat. Kompromis S to buď eh, vyloučíme, anebo na začátku tam bude ta, ta výzva eh, členským státům modernizovat trhy práce, tam bude, nahr, to bude nahrazeno, zdůrazňuje makroekonomickou výhodu modernizace eh, pracovních trhů členskými státy a podporuje komisi. Filip. Velice stručně kompromisu byla dlouhá debata a je důležité tedy říci, že tam je zdůrazněna strukturální reforma. Reforma v trhu práce je strukturální. Já budu akceptovat tu rozličnou změnu, pokud stínoví zpravodajové s tím budou souhlasit. Ale musím říct, že toto je to trošku zvláštní způsob práce. My jsme o tom mluvili týdny. Také jsem byl informován o oficiálním oznámení, že E, některé této pozměňovací návrhy bylo e, vyloučeny z důvodu příslušnosti. Nebyl jsem o tom informován. To je jedna další věc. Musíme se podívat velice pečlivě, co je ve výboru pro zaměstnanost. Já jsem se účastnil, snažil jsem se e, spolupracovat s panem Gutierrezem, aby obě zprávy byly koherentní a vyvážené. Musím říct, že to bylo velmi těžké z důvodu otázek eh, problémů z kompetence. Takže před hlasováním bych si přála, abychom se pečlivě zvážili obě zprávy, abychom byli v rámci našich kompetencí, aby to zůstalo v příslušném výboru, odpovědném výboru, což je zde pro Evropský semestr ekonomický rámec. Také je důležité, <clears throat> abychom se pečlivě podívali, co je v jejich zprávě, pokud chtějí přes tomu postupovat takto, což je velice obecné o reformách trhu práce. Takže to jsem ochoten akceptovat, ale domnívám se, že ten způsob práce je trochu divný. A e, vyzývám vás, abyste se velice pečlivě podívala na zprávu výboru zaměstnanosti. Ano, právě proto jsem si přála, aby tento výbor skutečně měl přednost v tomto. A můžeme to zmínit na konferenci předsedů, protože my se chováme lépe než jejich výbor. Je mi líto, že se to ukázalo poměrně pozdě, někdy to je obtížné a já pro předsedu je často obtížné sledovat, co se děje v jiných výborech. Omlouvám se, Ani, ale myslím, že mám tady přednost, mm, nebo budu mít výhodu pro příští jednání, pokud vyloučím návrh 118 eh, a Pervánš požádám, aby udělala to tež. Ona si stěžovala na pozměňující návrh ze své vlastní frakce a tak dále, takže já Eh, vylučuji 118. Budeme modifikovat kompromis S, aby se týkal makroekonomického eh, otázky. Pokud budou další změny ve způsobu, jak modifikovat tu formulaci, tak to můžeme udělat v plénu. Pokud nebude reciprocita z výboru pro zaměstnanost, protože toto jsou velice to mm, mm, mm, jsou drobnosti, tak to můžeme pak eskalovat dál. To je jediný způsob. Když o tom budeme hlasovat, tak oni řeknou, tak vy to děláte, tyto hříchy, tak my také budeme hřešit a konference předsedů nebude připravena. Takže to je můj odhad, ale to ne na okraj. Hlasování. První pozměňovací návrh je pozměňovací návrh číslo 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Můžeme to zkontrolovat elektronicky, nebylo to úplně jasně patrné. Kontrolujeme elektronický pozměňovací návrh 13. A ještě jeden hlas navíc, protože nemám kartu. Zamítnout. Kompromis A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis B. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis C. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis D. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis E. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat Kompromis F pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis G pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis H pro, proti, zdrželi se přijat. 52. Kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis I pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis je pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis K, pro, proti, zdrželi se přijat. 69 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis L pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis M pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis N ve dvou částech. První část, kdo je pro první část, proti, zdrželi se přijata. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijata. 82 pro, proti, zdrželi se, přijat. 83 pro, proti, zdrželi se. Můžeme to zkontrolovat, prosím. Kontáme elektronicky 83. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromis O pro, proti, zdrželi se přijat. 88 pro, proti, 88. Osmdesát sedmička je pokryta kompromisem. Hlasujeme o 88. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis P pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis Q pro, proti, zdrželi se přijat. 100. Kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout. 101 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis R pro, proti, zdrželi se přijat. 108 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut 109 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. Původní text bude pro, proti, zdrželi se. Přijat. 110, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnut 111 pro, proti, Není to vidět. Kontrolujeme elektronicky pozměňovací návrh 111. A ještě jeden hlas proti. Odpadá, je to 20 ku 20. Původní text kosavci 18, kde pro? Proti. Zdrželi se zamítnout. Kompromis S pro, proti, zdrželi se přijat. 118 jsme vyloučili, tam by stejně odpadl. Kompromis T pro, proti, zdrželi se přijat. 122 pro, proti, zdrželi se. Nevíme, co si myslí ECR, zkontrolujeme to elektronicky, zkontrolujeme to. Kontrolujeme 122 elektronicky. Ještě přidat hlas proti, tak je zamítnut. 123, 123 prosím, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnu, 124 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Původní text pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme mm, hlasování o původním textu. Ještě jeden hlas pro přidejte. Končím hlasování. Tak je to 21 ku 19 je přijat. Kompromis U pro proti, zdrželi se přijat, kompromis V pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis dvojité V pro, proti, zdrželi se přijat, pozměňovací návrh 139 ve dvou částech, nejdříve první část pro, proti, zdrželi se přijata, druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuté, 140 pro, proti, zdrželi se zamítnout Původní text pro, proti, zdrželi se přijat. 141. Je tam ústní pozměvací návrh od zelených. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat s ústním pozměvacím návrhem. Kompromis X pro, proti, zdrželi se přijat. Y pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis Z pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis návrh AA, kdo pro, proti, zdrželi se přijat. AB pro, proti, zdrželi se přijat. A nyní ke stanoviskům. Ostavec 3 od rozpočtu pro, proti, zdrželi se přijat. Eh, rozpočet 6 pro, proti. Co jste říkal? Ne, lidé hlasují jinak. Takže 6 ještě jednou, kde pro, proti, zdrželi se přijat. 8 pro, proti, zdrželi se přijat. 9 pro, proti, zdrželi se přijat. 10 pro, proti, zdrželi se. Chybí nějaké ruce, neviděla jsem je. Úvodní srovnání 1 pro, proti, zdrželi se přijat 2 pro, proti, zdrželi se přijat 3 pro, proti, zdrželi se přijat 4 pro, proti, zdrželi se přijat. A C, kdo je pro? proti, zdrželi se přijat. 9 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Původní text pro, proti, zdrželi se přijat. 10 pro, proti. Můžeme zkontrolovat desítku. Ještě jeden hlas proti. Už máme 40 osob je zamítnout. Zamítnout. 11 pro, proti, zdrželi se, přijat. 12 pro, proti, zdrželi se, přijat. A D pro, proti, zdrželi se, přijat. Elektronické hlasování o takto pozměněném textu a ještě jeden hlas přidejte pro. 36 pro, 5 proti, nikdo se nezdržel. Děkuji, Filipe, a omlouvám se za tu věc s kompetencemi. Podíváme se na tu zprávu. Dobrá. A nyní postoupíme dál. Je to bod 7 pořadu jednání. Což je posílení soudržnosti právních předpisů EU v oblasti finančních služeb, což je zpráva výboru. V první řadě máme pozměňovací návrh jedna s ústním pozměňovacím návrhem. Pardon. Za, takže nejprve odstavce 1 až 3. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A teď jednička s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se schváleno. Odstavce 5 až 8 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 2 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se schváleno. 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. Tři s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh tedy odstavce 12, 13 původního textu pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 4 s ústním pozměňovacím návrhem. Moment. Dobrá. Takže nejprve ten první ústní pozměňovací návrh, ten pak ten další, nejsou v rozporu. Takže první ústní pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní druhý doplněk pro, proti, zdrželi se, schváleno. Postoupíme k pozměňovacímu návrhu 5, ústní pozměňovací návrh 5, pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Odstavce 16 až 17 s ústním pozměňovací návrhem pro, proti, zdrželi se. Schváleno. A teď elektronicky k celému textu, jeden hlas navíc. Uzavírám hlasování. 37 pro. Nikdo proti. Jeden se zdržel. Děkuji vám. To byla zpráva výboru, která nemá jít na plenární zasedání. Je to spíš pro další výbor Ekon v dalším období. A teď eh, postoupíme k bodu pořadu jednání číslo 8. ještě jeden bod, který musíme probrat. Takže pokud opouštíte sál, prosím v tichosti. Okay, so, uh, agenda point. But awesome zvážení pozměňovacích návrhů ke statistikám pro postupy při makroekonomické nerovnováze. Navrhovatelem je pan Epping. Děkuji. Jak již bylo řečeno v průběhu naší první výměny názoru, plně podporuji původní návrh nařízení o poskytování a kvalitě statistik pro postup při makroekonomické eh, nerovnováze MAP eh, a potřebujeme zlepšit statistické monitorovací systémy dat MIP. S potěšením jsem shledal, že stínoví zpravodajové souhlasí s tím, že by se to mělo více sladit se stávající legislativou a stávajícími postupy. Měla by to být eh, takový chybějící článek řetězce měl by to být co nejvíce paralelní procesnímu rámci MIP. Děkuji také stínovým zpravodajům za jejich plodnou spolupráci v průběhu našeho zasedání v úterý, kdy jsme se dohodli na většině, ne na všech aspektech nařízení. Dosažené kompromisy lze schrnout takto. Jednak jsme vyjasnili předávání relevantních údajů, tím, že jsme tam zavedli koncové datum, kdyby Eurostat získal data, které potřebuje pro scoreboard, čímž bychom koncentrovali celý ten proces k jasnému cíli. Dále publikační datum pro eh, vydání eh, těch ukazatelů ze scoreboardu a to je samozřejmě záležitost transparentnosti. Dále otázka takzvaných misí a účinnosti navrhovaných eh, procesů, tak budou přejmenovány jako dialogové mise. Původně jsme tomu chtěli říkat eh, návštěvy pro dialog, ale budou to tedy mise a jsou to pravidelné prostředky ke kontrole a není to předstupeň sankcí. K sankcím dochází teprve po vyšetřování komise v případě, že dochází k nějakému eh, záměrnému eh, nesprávnému informování. A eh, za třetí nahradili jsme prováděcí akty navržené, navrhované komisí akty přenesené působnosti, čili delegovanými akty, na základě návrhy pana Van, Van Goga a výboru pro regionální rozvoj. Dále, sankce postihy, to je nejspornější otázka, pokud jde o sankce za manipulaci s daty, které jsou relevantní pro MIP, tak eh, tam může být eh, jakýsi vklad, eh, který je úročen a potenciálně i pokuta. Možná, že článek 338 smlouvy je nedostatečný pro uvalování postihu na členské státy. A já už jsem um, dříve říkal a doporučoval jsem, aby tam bylo úvodní ustanovení, na základě které může komise eh, použít i dodatečný právní základ. Například článek 121.6 smlouvy, který eh, souvisí s ekonomickou zprávou, na kterém je založena eh, MIP. A v duchu kompromisu chci upozornit na omezení sankcí na, pouze na země eurozóny. To je důležitý ústupek, který jsem učinil v zájmu dosažení kompromisu. Výsledkem je, že rámc, rámec pro ty údaje, eh, které jsou, jsou, eh, odpovídají MIP, jsou trochu méně paralelní a to proto, a tím jsme chtěli vyhovět tedy těm, kteří chtěli e, sankce pro všechny členské státy. A sladili jsme e, to se stávající legislativou a s postupy e, upravující evropskou statistiku. Ne, nesnažíme se neobjevovat znovu Ameriku a pře, přebíráme tak znění ze zprávy pana Wang Woka. Evropský parlament by se měl celého procesu již v této fázi vča, co nejdříve účastnit. V, v rané fázi tady tohoto projektu měla by existovat také e, slyšení, komise by měla ozmít oznamovací, e, oznamovat parlamentu a hlásit, jak probíhá implementace. Děkuji všem kolegům za konstruktivní spolupráci a doufám, že se nám podaří dosáhnout co nejširšího konsenzu. Děkuji. Za EPP má slovo Herbert Dortmann. Děkuji. Eh, Děkuji, já budu velice stručný. Um, já bych chtěl poděkovat kolegu Eppingovi za velice konstruktivní práci na tomto tématu a my jsme již u pozměňovacích návrzích jsme měli velmi podobné návrhy a se, s tínovými zpravodaji se nám podařilo najít kompromis tento týden. Já nechci opakovat všechny mm, body, ale mě šlo o to, že um, by to, že bychom neměli tady hledat nové Eh, směry, které již byly um, odsouhlaseny v postupech MIP. Proto máme tedy ten dvou, ty, ty dva kroky. Co se týče těch sankcí, um, tak to se překrývá s tím, co jsme již odsouhlasili v Sixpacku. Také já jsem byl pro to, aby to, ty sankce pro všech platily pro všechny členy Evropské unie i pro ty státy, které nej, nepoužívají euro. Nechci vás tím zatěžovat, sdílím to, co navrhuje zpravodaj a kompromisy v této formě můžeme podpořit. Děkuji. SND, Ani? Děkuji, Sharon. Děkuji Dirkovi za eh, který se omlouvá, že nemůže být přítomen této důležité diskuse, je, jak víte, v Atenách a mm, v rámci eh, šetření aktivit Trojka. Něm věří, že kompromisy, které navrhuje zpravodaj, před uh, schůzí stínových zpravodajů ve čtvrtek představují mm, výborný základ. On může podpořit většinu z nich a vítá ducha spolupráce, který e, zpravodaj inicioval. Chápe, že jedna věc konkrétně byla projednána podrobněji, to se týkala misí členských zemí. On po, může podpořit kompromis stínového zpravodaje v této věci Liam eh, ovšem chce otevřít jednu stále eh, otevřenou otázku, to, je, eh, to jsou sankce v případě manipulací data statistik. Principu mm, tvoření postupů sankcí v tom nařízení Liam připomíná, že toto již bylo řešeno v rámcovém nařízení o evropské statistice, za kterou on je zpravodajem princip, eh, že by to bylo aplikováno pro všechny statistiky, bylo přijato v výboru v březnu, pak bylo obhajováno v trialogu. Bylo, rada byla proti a pak bylo dohodnuto, že se to bude řešit sektorální legislativou a začne no, statistiky MIP které projednáváme teď. Proto je velmi důležité, aby tento požadavek parlamentu byl zohledněn v závěrečné zprávě. Liam soudí, že otázka právního základu může být vyřešena, až bude dosažena politická dohoda s radou a podporuje přístup zpravodaje v této věci. Ehm, EPP navrhuje přístup ve dvou krocích, které odrážet podobné úpravy, které jsou obsaženy se spakuliem, toto vítá. Liem navrhuje v nařízení stanovit podrobné úpravy, e, aby se nepřenášely zbytečné pravomoci komisi. On soudí, že kde parlament je schopen eh, rozhodovat o legislativě, neměl by se toho svého, tohoto svého práva vzdávat. Pod, mm, vyzývá kolegy, aby zvážili podporu jeho návrhu 65, 70, 77 až 81. Děkuji vám. Děkuji, Sven. Já opět musím omluvit Filipa, který je v Aténách ehm, na návštěvu trojka, trojku. Chci poděkovat zpravodaji za konstruktivní přístup. Někdy členové ECR ehm, um, vědí, jak funguje evropská spolupráce a integrace. My můžeme podpořit téměř všechny kompromisy, ale máme jednu výhradu. Myslíme, že je nutné vyjasnit mechanismus sankcí článku 9. Především, co se týče konsistentnosti s principem přiměřenosti a další právní limity smlouvy. Právním základem je článek 138 smlouvy Evropské unii a Evropský soudní dvůr by měl příslušnost aplikovat sankce v případě, že by členské státy nedodržely eh, ustanovení toho nařízení, především povinnosti eh, záměrně neskreslovat statistická data související s indikátory makroekonomických postupů, mm, relevantní pro postup makroekonomické nerovnováhy. To je v kontrastu s ustanovením SIXPACu v případě porušení, pro případ porušení eh, nadměrného deficitu které nejsou předmětem možných žalob u soudu podle článku 158 a 259 smlouvy o fungování Evropské unie. To je také v kontrastu s již kontraverzní právním základě sankcí, které jsou předpokládány pouze pro eurozónu. V kontextu eh, postupu nadměrných rumských nerovnováhy a v kontextu rozpočtové rovnováhy v eurozóně, které jsou součástí jak Sixpacku a také jsou mm, v článku 100, mm, založeny na článku 138 a článku 121.6. Mechanismus sankcí e, vyplývá z možnosti přijímat další opatření na posilování koordinace rozpočtové disciplíny podle článku 136. V obou případech, jak jsme již zmínili, Eh, základ pro sankce je předmětem kontraverze v, mezi právníky, jak eh, soud může uvalit peněžní sankce členským státům, které nedodržují pravidla, ale nejsme přesvědčeni, že administrativní peněžní sankce rozhodnuté radou na návrh komise je eh, předmětem nařízení a že toto by bylo přiměřené na e, dostatečně pevném právním základě. Věříme, že jasné stanovisko právní služby by bylo potřeba, než budeme moci na toto téma hlasovat. Někteří e, kolegové mají právní výhrady z podobných důvodů. Pokud mechanismus sankcí zůstane zachován, jako, mm, s tím, že bude hodnocen jako plně v souladu se smlouvou, tak bychom stále eh, se vyslovili pro přiměřenější přístup, kde by byl postupně aplikovány šancem. Vítali bychom eh, přístup ve dvou krocích návrhu kompromisu článku 9, založeném na našem pozměňovacím návrhu a také pozměňovací návrhy stínových zpravodajů EPP pan Dolfmana. Také bychom navrhovali specifikovat pře, tranzitní eh, eh, proces, kterým by se etablovalo za prvé a také eh, podle Sixpacku v případě vkladu, v případě nedodržování tohoto plánu pro, pos, pro případ sankcí jako poslední tedy útočiště. Přeji vám úspěšné jednání. Děkuji, já mám také pozměňovací návrhy, ale k tomu se nebudu vyjadřovat, protože už jsem o tom mluvila podle článku semestru. Co se týče právního vyjádření, je to velmi těsné, ale mohli bychom si vyžádat e, stanovisko před hlasováním právní služby ECON, což je ale není Mm, něco, co by mohlo být podepsáno na nejvyšší úrovni parlamentu, to by trvalo dlouho, na to nemáme čas. Můžeme požádat Anderse. My bychom se s tím spokojili. V tom případě, pokud nejsou další řečníci, tak dávám slovo zpátky Derkovi. Děkuji, paní předsedkyně. Ještě bych chtěl dodat, že jakmile se shodneme na kompromisních pozměňovacích návrzích, podle nich také přizpůsobíme ta úvodní ustanovení. A ta úvodní ustanovení, kromě jiného, se vztahují právě k tomuto bodu eh, právního základu nařízení. Souhlasím s tím, že právní základ může být příliš úzký, zejména co se týče sankcí. Tady tedy souhlasím se Svenem. A také bych rád dosáhl právní eh, jistoty a taky bych chtěl požádat právní službu našeho výboru, chtěl bych, tak už jsem se na to ptal komise, při předchozích příležitostech, zda ten právní základ nebude příliš eh, těsný, zejména na 121.6. Ale nedostal jsem k tomuto bodu od komise ještě jasnou odpověď. A pokud tu je zástupce komise, tak by nás mohlo informovat protože je velice důležité vědět, jaký přesně to bude právní eh, základ, až půjdeme na vyjednávání s radou, protože tento bod se tam bude projednávat. Děkuji panu Dorfmanovi eh, za jeho eh, komentáře. Co se týče poznámek od pana Van, Pankoka, musím říci, že tu je v nařízení bod 0,05 HDP a paní Podmata už tu není, takže já bych ještě rád dodal, že to je maximální strop. Doposud není to automaticky 0,05 HDP. Může to být mnohem nižší. A podle toho, jaké hodnoty by si ona přála vidět, je zapotřebí se zařídit. A také tu otázka právního základu, kde který si myslím by měl být jasnější a komise a právní služba komise by toto měla vyjasnit, abychom věděli, jak vypadá eh, situace v institucích. Já bych byl rád, aby nám toto jasně předem sdělila právní služba komise. Myslím, že správný postoj je ten, eh, kterého se nám podařilo dosáhnout při kompromisu a budu rád, když se nám podaří dosáhnout pokroku v tomto tématu co možná nejdříve, abychom měli stanovisko hotové ještě do konce mandátu. Jestli máme ještě něco jiného, myslím, že už jsem hovořil o všem a jsem e, velice rád, že to slovo e, cesta byla, nebo mise byla změněna ve slovo dialog. Rád bych vybídl komisi, aby se věnovala otázkou právního znění. My tu Máme zástupce komise, který možná by k tomu promluvit mohl, ale také velice rádi od vás obdržíme dodatečné informace i e, dodatečně. Je to pan Palaska. Okay, sometimes they don't work, so... Někdy ty mikrofony úplně nefungují, možná budete muset zapnout jiný. Děkuji vám, paní předsedky. Komise by si přála zdůraznit, že při předkládání návrhu v červnu právní základ byl zkontrolován, zda 338 je dostatečným právním základem pro sankce. Názor komise je stále takový, že článek 338 je dostatečným právním základem pro tento legislativní akt. Můžu se vás něco zeptat jen tak stručně? To je právní stanovisko právní služby Evropské komise, eh, které nám můžete eh, sdělit. Nemáme žádný psaný dokument v současné době, ale když jsme předkládali ten eh, právní akt, tak jsme konzultovali právní službu, protože se jedná o klíčový prvek. My jsme toto kontrolovali, když se předkládal návrh. Má tedy váš právní, vaše právní služba Eh, na to nějaký pevný názor. V tom eh, případě by určitě bylo příjemné pro vaše právníky, aby toto eh, sepsali na papír. My jsme zatím slyšeli tedy jen vaše ústní prohlášení. Já to chápu tak, říká paní předsedkyně, že všechno kontrolují předem. Ale když se jedná o dotaz legislátora, tak myslím, že je rozumné se na to podívat znovu. A podívat se na to, jakým způsobem byste chtěl odargumentovat eh, slova, která jste přednesl. Ano, my jsme slyšeli, že podle vás to je v pořádku, ale to tak úplně nestačí. My žádáme naše právní služby. A když jste slyšel tyto obavy, mohl byste prosím také sdělit, proč si myslíte, že naše obavy jsou nepodstatné, neopodstatněné. Právě teď jsem obdržel právní stanovisko rady. A rada, její právní služba uvádí, že článek 9 návrhu umožňuje radě, aby působila na základě návrhu komise a tak dále, ale nemůže se přitom zakládat na 338. v smlouvě o fungování EU. A také mají pochybnosti o článku 7. A Možná, jestli byste nám, tedy zástupci komise, mohli toto ještě odargumentovat, protože bychom rádi slyšeli na vaše názor na, na stanovisko naší eh, spoluinstituce eh, legislativní. A vzhledem k tomu, že to mají na plenárku v únoru, je to dost urgentní věc, 12. to má jít na plenárku. Máte k tomu ještě něco? Chcete něco dodat? Takže si myslím, že toto bude ještě záviset na stanoviscích právních služeb, které obdržíme. 12. to budeme hlasovat a pak v březnu se to dostane tedy až na plenárku. To budeme muset přizpůsobit celý program na základě právních stanovisek. Je to urgentní záležitost a já bych ráda požádala právní službu Evropského parlamentu také, aby se tím zabývala. Ehm, můžeme prosím získat kopii stanoviska právní služby rady? Bylo by užitečné, abychom je mohli konzultovat. Hm, nic nemáme v bodu různé, sejdeme se znovu 12. února v 9 hodin. A opět ve čtvrtek 13. února v 9 hodin. A to je středa čtvrtek. A také ještě se sejdeme ve Štrasburku příští týden, to je velké překvapení. Takže se ve skutečnosti sejdeme příští týden hned v pondělí.